předám jmenovaným osobám nebo odpovědným osobám. Vidím, že nikdo nemá žádné námitky, končím naše eh, zasedání a přeji všem dobrou cestu.